Mě předáme vaši žádost dál. Tím uzavírám diskuzi. Eh, ještě jednou opakuji, že jsem dostala eh, šest návrhů usnesení. Tuto diskuzi nyní uzavírám a budeme hlasovat. Začneme usnesením o obchodování s lidskými bytostmi v Sinaji a máme tady společné usnesení eh, odstavec 4, pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, Zamítnut. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Nyní tedy původní text a to oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi se, pro, eh, tedy schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, Ověříme, protože si nejsme jisti. Elektronicky prosím, ověříme, kdo je. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh zpět. Kdo je? Pardon, opět se jsme hlasovali eh, elektronicky. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Konečné hlasování usnese, o usnesení, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schválen. Další usnesení, které se týká eh, Palestiny a um, zákroky eh, izraelských sil proti palestinským televizním stanicím. Začneme hlasovat o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Třetí text o porušování lidských práv v Bahrajnu. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Eh, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Takže eh, nyní máme originální text, eh, odstavec 14, kdo je pro, proti, zdržel se, takže původní text schválen. A nyní uh, eh, 10. Ne, máme tady ještě pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh a to pana Tanoka. Kdo je pro? Text takto pozměněné, v takto pozměněné podobě. Pan Tanok tady už není, takže... Takže Dobře, tak eh, pan ten který není, takže jdeme dál. Potom úvodní ustanovení N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Hlasujeme o eh, celém textu. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. A tím končíme naši práci. Ještě jedna informace od skupiny EPP. Mám nasledující žádost o jmenování do parlamentního výboru, rozpočtového výboru paní Petry Savama a pokud jde o výbor pro dopravu a cestovní ruch, tak je toto stejné a do delegace výboru pro eh, parlamentní spolupráci EU-Rusko